Eh, Dobrý den, začneme. Začneme eh, s dopoledním zasedáním a první bod podle programu eh, to je zavádění a provozování evropských systémů mm, družicové navigace. máme asi 30 minut na tento bod programu. Myslím, že Eh, začneme eh, i tím, že zde vyslechneme si pana Flamanda z Evropské komise, který je tady. A eh, já se omlouvám, tady ten sál je tak velký, že těžko vidím, kde je kdo. Takže dáme slovo zástupci Evropské komise, aby nám řekl, jak to vypadá s tímto projektem a poté hned dáme slovo zpravodaji Marinesku a poté těm, kteří Eh, se zapíší a budou mít zájem se vyjádřit. Ale nejprve pan Flaman, prosím. madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, vážení poslanci, vážené poslankyně. Já budu hovořit poměrně krátce, tak abychom měli čas na diskusi o tématu a abyste mohli případně položit otázky. Nejprve bych chtěl připomenout, že místo předseda komise pan Tajány již eh, prezentoval ve stručnosti tento návrh nařízení na výboru krátce poté, co byl návrh přijat v kolegiu v listopadu loňského roku a prezentoval tedy návrh zde na začátku prosince. Pro Evropskou komisi v tomto okamžiku hospodářské krize jsou systémy družicové navigace Galileo a EGNOS významným příspěvkem ke strategii 2020 ve prospěch hospodářského růstu a konkurenceschopnosti. Tyto návrhy skýtají velké možnosti pro rozvoj aplikací a e, pro e, tvorbu pracovních míst v Evropě. Jen pár slov k současné situaci a potom e, se pohovořím o samotném návrhu. Družicová navigace se skládá ze dvou hlavních programů. První program je program EGNOS, který zlepšuje systém GPS nad Evropou. Tento systém je nyní už dva roky v provozu, velice dobře funguje a jsme na něj velmi hrdí. Pro nás je důležité, aby uživatelé začali eh, skutečně ten systém využívat. Jedná se především o civilní letectví, které jej začíná využívat zhruba stovka ehm, postupů přistávání na letištích v Evropě začíná tedy využívat tento systém a je to už certifikováno. Druhá eh, část to je systém Galileo. 21. října jsme eh, vyslali první eh, dvě družice. Tyto družice fungují velmi dobře a kolegové z Evropské kosmické agentury nám dávají eh, každý týden zprávy a ty ukazují, že tyto družice skutečně dosahují výkonu, na který byly navrženy. Možná jste se dočetli v tisku, že 2. února jsme se rozhodli ještě urychlit eh, tvorbu infrastruktury. Uzavřeli jsme doplňkovou smlouvu na 8 nových družic a také smlouvy, které mají zajistit, že ta raketa Ariane 5 bude moci být využita k umístění družic na oběžnou dráhu a to tedy ještě bude doplňovat rakety Soyuz, které jsou vypouštěny eh, z evropské základny na francouzské Guajaně. Eh, dohromady bychom tedy měli mít v roce 2015 26 družic na oběžné dráze a ty a v roce 2000, na konci roku 2014 by už ten systém měl být víceméně plně funkční. Pokud jde o samotný návrh nařízení, tyto návrhy nařízení pokrývají nejen dokončení zavádění infrastruktury, ale také provoz od roku 2014 až 2020 těch dvou infrastruktur EGNOS a Galileo. Návrh nařízení se zakládá eh, na několika dokumentech a činnostech, včetně zprávy parlamentu z loňského roku, eh, to byl pan Remek, který to měl na starosti. A také se opíráme o závěry Rady ministrů pro dopravu z loňského roku. Provedli jsme analýzu dopadu a samozřejmě vycházíme i ze již desetiletých zkušeností uzavírání smluv a ohodnocování těchto smluv, které spravuje eh, Evropská eh, kosmická agentura. Takové hlavní zásady, eh, jimiž se nařízení řídí, jsou takové. Snažíme se definovat jasnou odpovědnost a využít eh, infrastruktury eh, a subjekty, které již existují. To znamená, že zprávu programu jsme svěřili tu agentuře pro evropský GNSS, která je v Praze. Tato agentura by měla spravovat infrastrukturu Dignos od 1. ledna 2014 a kromě toho postupně se začne starat i o činnosti eh, řízení systému Galileo. Eh, kromě toho ta agentura bude ještě eh, připravovat další zakázky, rozvíjet aplikace a mm, prodávat služby. Samozřejmě zavedení infrastruktur není samoučelné. Jde především o využití eh, těchto infrastruktur a navigačních systémů evropskými občany, kteří je mohou využívat v nejrůznějších aplikacích. Jak jsem říkal, nechceme nějak zdvojovat eh, existující eh, práce a prostředky a proto i nadále spolupracujeme s Evropskou kosmickou agenturou, která má technické zkušenosti a může vést eh, takové průmyslové práce, které má nyní na starosti. Komise nadále bude zodpovídat za programy jako celek, bude na ně dohlížet, také budeme zajišťovat bezpečnost systémů, a budeme podávat pravidelné zprávy parlamentu a radě. Takže to je, pokud jde o zprávu těch programů. Pokud jde o tu eh, finanční část, říkal jsem, že naše čísla vycházejí z velice podrobných analýz které vyplynou mm, z existujících smluv. Vycházíme ze zkušeností Evropské kosmické agentury. E, také jsme zapojili členské státy, protože některé státy mají také velikou zkušenost s vesmírnými systémy a dospěli jsme k závěru, že rozpočet potřebný pro dokončení infrastruktur a jejich provoz představuje miliardu eur ročně v letech 2014 až 2020. Asi nebudu zabíhat do podrobností návrhu nařízení, <clears throat> ale jsme vám pochopitelně k dispozici, pokud máte nějaké otázky. Grazie, eh, la parola al collega. Děkuji, kolega Marinescu. Mulțumesc, <clears throat> mulțumesc, doamna președintă. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěl bych poděkovat představiteli komise za prezentaci. Vážím si eh, spolupráce, kterou jsme doposud měli. Mám dvě otázky. Zaznělo zde, že GSE převezme odpovědnost za provoz tohoto projektu. Evropská vesmírná agentura je také částečně odpovědná. Já bych eh, chtěl vyjasnit, kde bude ta hranice za co přesně bude odpovědná GSE a za co přesně bude odpovědná Evropská vesmírná agentura a jakým způsobem bude možné vyhnout se nějakým zmatkům. Také bych chtěl požádat zástupce komise, aby nám řekl, jak vidí propojení mezi tímto projektem a jeho potenciálním využitím v budoucnosti. Děkuji. Myslím, že nejprve mm, proběhne diskuze, protože zde eh, jsou různé žádosti o slovo a poté dostane slovo opět komise. Nejprve Silvia Tykau, potom Fiona Hall a poté další. Thank you, Madam President. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že bychom měli přivítat e, toto nařízení, které máme dnes před sebou. A to, to z celé řady důvodů. Za prvé je důležité e, mít dlouhodobé financování a řízení pro Galileo a EGNOS, pokud mají být tyto programy úspěšné. Za druhé, myslím, že můžeme přivítat toto nařízení, protože pro tyto programy je to zásadní, aby mohly být nezávislé. A tím se také zajistí, aby všechny členské státy měly stejný přístup ke službám. E, nařízení musí jasně říci, že e, vlastníkem EGNOSu a Galilea je Evropská unie. A za třetí myslím, že je důležité, aby Evropský parlament měl silnou úlohu dohledu, tak aby se zajistila transparentnost a odpovědnost. A doufám, že Komise se poučila z některých problémů minulosti, pokud jde o realizaci takovéhoto programu. Existuje několik otázek, které zůstávají otevřené a které je třeba vyjasnit. Pokud jde o rozpočet pro Galileo do roku 2020, to není přímo součást vyjednávání o nařízení, je to součást vyjednávání o víceletém finančním rámci. Otázka eh, navyšování nákladů ale nemůže být ignorována. Eh, komise eh, navrhuje maximálně 7,9 miliard eur, což je v podstatě zdvojnásobení rozpočtu ve srovnání se současným obdobím. Ale není jasné, jak komise dospěla k tomuto číslu a mě by zajímalo, jestli nám to může nějak vyjasnit. Jak se komise dostala k tomuto číslu, které máme před sebou? je jasné, že musíme zajistit, aby v budoucnosti nedošlo k dalšímu zvyšování nákladů, protože pokud k tomu dojde, existuje riziko, že další fondy v okruhu 1a, například Horizont 2020, který je důležitý pro budoucnost Unie, že by tyto programy mohly být ohroženy eh, pokud eh, budou další požadavky na peníze ze strany Galilea. Myslím, že došlo k pokroku, pokud jde o řízení. A myslím, že musíme skutečně tlačit na komisi, aby pokračovala v silné struktuře řízení. A e, dále A dále e, služba live, myslím, že na tu musíme být opatrní, pokud jde e, o náklady. Dále Eh, je jasné, že jsme že nám jde o to, abychom zajistili, že se budou malé a střední podniky eh, podporovat co nejvíce, protože eh, jsou hlavními poskytovateli zaměstnanosti v Evropské unii. Děkuji. Ano, děkuji. A nyní Silvia Tikao. Vreau se mulțumesc comisiei. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla poděkovat komisi za informace, které jsme dnes ráno obdrželi a mám několik otázek. Pokud je o článek 14, 14 eh, odstavec 1, podle nařízení eh, systém a operace jsou bezpečné to je eh, cíl, který je samozřejmě dobrý. Nicméně pouhé prohlášení tohoto typu nestačí. Pokud se podíváme na odstavec 2, tam se doplňuje, že prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 34 komise může schválit odpovídající standardy pro zajištění bezpečnosti operací podle článku 1. Já si myslím, že eh, zde musíme na textu ještě trochu zapracovat. Podobně článek 13. Tam různé agentury mají různou odpovědnost, pokud jde o bezpečnost programů. Článek 13.2d eh, Pokud je o tento článek, mohla by nám komise říci více, pokud jde o bezpečnost programu? Já jsem eh, viděla různé fáze vývoje obou programů Galila i EGNOS. A v kontextu programu EGNOS bych se chtěla zeptat, kdy bude pokryto celé území Evropské unie. Z prezentace o programu nebo o programech jsem pochopila, že Galileo bude v provozu v celé Evropské unii až v roce 2020. Pokud jde o e, digitální tachografy, tam například komise přišla s jiným návrhem. Systém GNSS e, se má používat pro digitální tachografy. Nicméně, digitální tachografy, které by využívaly signálu GNSS, a mají být v provozu už v roce 2018. Takže je zde určitá protichudnost, pokud jde o časový harmonogram. Pokud systém bude eh, pokrývat celé území EU až v roce 2020, jak má být možné, abychom požadovali od nákladních eh, automobilů, aby měli digitální tachografy spolehající na tento systém už v roce 2018. Mohla by na to komise detailně odpovědět? Já bych byla ráda, abychom eh, skutečně se zaměřili na tuto otázku pokrytí celé EU. Nejde eh, jenom o to, abychom měli družice na oběžné dráze a eh, základní stanice na zemi, ale je potřeba, aby celý systém fungoval. A pokud jde o služby a aplikaci, myslím si, že je zásadní, abychom ze strany komise měli ujištění, že program Horizont 2020 bude zahrnovat nutné financování pro výzkum na rozvoj aplikací a služeb, které budou využívat systémy Galileo a EGNOS. Brzy budeme mít satelitní infrastrukturu a také odpovídající eh, základny. Nicméně bez odpovídajících aplikací eh, celý systém nebude moci být využíván pro původní účel a jeho potenciál bude omezen. A moje poslední otázka se týká budoucího řízení. Existují jasné plány do roku 2020 v tomto návrhu nařízení. Nicméně moje otázka na komisi je, kdo bude odpovědný za provoz po roce 2020, kdo bude odpovědný za financování, kdo bude odpovědný za lidské zdroje. Těším se na diskusi. Dobré, ano, máme ještě pár zapsaných, takže eh, musíme tedy eh, zestručnit eh, ty příspěvky. Prosím, jestli to půjde, Lambert. Euh, Paní předsedkyně, já mám dvě otázky a obě se týkají rozpočtu. Je tady jedna věc, kterou nechápu v návrhu nařízení a to je 7,8 eh, miliard, eh, vy jste eh, hovořila o miliardě, a když si to vynásobím, mm, mm, tak je to 7 krát 7 a tady je 7,8, takže to je safety of life, to je ta plná varianta, a nebo eh, bez toho safety of life, eh, bez této komponenty je to hm, v tom rozpočtu, to je první bod, a potom ještě eh, to, to není jasné, třeba tam chyba v rozpočtu dále. Pokud chceme, aby ta mm, vojenská část využití Galilea, tak mm, jakou cestou se ubírat, pokud chceme, aby do toho rozpočtu e, e, přispívaly členské státy. Zamysleli jste se hmm. nad e, touto částí programu Galileo, která se týká tedy těch bezpečnostních využití, takže je třeba, aby každý zaplatil za to, co má. Děkuji. A nyní má slovo pan Tošenovský. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já se připojím k těm, kteří eh, jsou velmi rádi nad tím, že jsme dostali eh, další, další informaci o průběhu a vývoji. Kolegové přede mnou mnohé řekli, takže bych nerad opakoval. Já jsem rád, že už víme, jak bude vypadat skutečně a fungovat vznikla infrastruktura, víme, jak, bude, eh, jak je určitý časový harmonogram docela přesně eh, použití jednotlivých eh, družic. To, co já považuji za velmi důležité a hm, připojoval bych se k těm, kteří již to zmiňovali, bych byl rád, kdybychom dostali určitý přesnější přehled plánovaných aplikací i finančního rozsahu, protože jedna část budou samozřejmě aplikace, které eh, bude zadávat a budou v systému, budou zadávány eh, evropskými orgány. Druhá část by měla být ta otevřená, na kterou se bude teď v uvozovkách nabalovat mnoho aktivit eh, vysokých škol, které budou vyvíjet další aplikace, které my ani možná ještě nevíme do budoucna, k čemu všemu budou využívány. Proto já bych se velmi přimlouval pro to, abychom v nějakém čase eh, viděli i přehled těch aplikací, které se očekávají, které budou zadávány, protože nemůžeme čekat samozřejmě až do roku 2014, natož do roku 2020. Ty aplikace musí být připravovány dřív a případné ať už eh, vysoké školy či zájemci vědecké instituce, které budou tyto aplikace vyvíjet, aby mohli počítat s určitým časovým horizontem, jak eh, budou nabíhat. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. Děkuji a poslední pan Remek. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych také chtěl vyjádřit potěšení eh, z toho, že se dostáváme do této fáze a projednáváme předložený návrh nařízení. Já si myslím, že při vší skromnosti tento parlament už druhé období dokazuje, že umí s těmito projekty Eh, docela pracovat při všech těžkostech a já bych chtěl věřit, že tak budeme, jak bych řekl, na výši úkolů i do budoucna při zpracování anebo při připomínkování tohoto nařízení. Eh, dej nám, jak bych řekl, <laughs> osud cílu, abychom eh, dokázali tak to nařízení vytvořit, aby Eh, samozřejmě vyžadovalo v zásadě všechno to, co řekli kolegové přede mnou. Já se mohu jenom eh, připojit hospodárnost, efektivnost samozřejmě s ohledem na eh, finance a účelně vynaložené, ale abychom také v tomto nařízení uměli zachovat dostatečnou samostatnost, iniciativu, chcete-li, a flexibilitu odpovídajících složek za tyto projekty a při vší zodpovědnosti samozřejmě Eh, protože dnes si opravdu velmi těžko umíme eh, všichni představit, tak jak tu sedíme, přestože s tím spolupracujeme, jaké všechny aplikace a možnosti eh, tyto infrastrukturní projekty nebo tento infrastrukturní projekt dává. To je všechno, co bych chtěl říct. Já se těším na spolupráci a doufám, že, jak bych řekl, vyleze z nás opravdu solidní materiál. Děkuji. A dva kolegové ještě požádali, Van Nisteroj a Prody Van Nisteroj. Thank you very much, uh, Mr. President. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jenom několik eh, stručných připomínek. Za prvé, je dobré, že postupujeme svižně a že vysíláme jasné signály, že to bereme vážně a že si jako parlament chceme podržet svůj postoj. Protože ne každý je přesvědčen o tom, že eh, by zde měla být taková ta finanční podpora. Takže myslím si, že vysíláme jasný signál, dobrý signál, aby se věc ubíjela dále. Mám stručné otázky, když hovoříme o průmyslu, o účasti, o zapojení. Něco takového v první fázi selhalo, když jsme pracovali na Galileu. Jaké záruky máte, že se průmysl v další fázi zapojí? To je zásadní věc. A další otázka? Jak je to s ostatními zeměmi mimo EU, které chtějí využít našich investic? Jak se plánuje jejich zapojení a jakým způsobem budou přispívat? A jinak se těším na odpovědi na otázky, které zde již zazněly. Grazie e Prodi. Děkuji, Vittorio Prodi. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, co bylo řečeno, ale chci zdůraznit eh, to, že je třeba urychlit tyto investice. Eh, I u případu, v případě Galileo došlo k skluzům, a mm, já myslím, že mm, ten argument nákladů není dobrým důvodem, abychom eh, to prodlužovali. Naopak, bychom to měli urychlit i vzhledem k ekonomické krizi. Je třeba rychle investovat do těchto evropských infrastruktur, protože se nám to vyplatí. A ještě bych chtěl říci, urychleme, co to půjde, tento projekt, poněvadž Eh, ušetřená doba eh, znamená, že i vlastně <clears throat> i ušetříme hodně třeba v letecké dopravě. A já chci zdůraznit, že <clears throat> ať jde o všechny tyto eh, družicové systémy, tak zde my musíme eh, se snažit eh, o určitý impuls a všechny se všemi těmito systémy musíme se snažit o velký pokrok, eh, například GMS, takže to je všechno, to jsou všechno důležité systémy, které se vyplatí. Je to finančně efektivní. To je všechno třeba zvážit, aby ty, tato evropská infrastruktura Mm, poskytovala kompletní služby a to, co nejrychleji. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. <clears throat> paní Tykau požádala o slovo ještě, ale velice stručně, Silvie. Mesk, Patricia. A... Mnohokrát děkuji, Patricie. S ohledem na to, že se jedná o vlajkové programy Evropské unie, a celá řada dalších iniciativ v EU závisí na těchto programech. Já bych doporučila, paní předsedkyně a kolegové, abychom zorganizovali mini slyšení o programech Galileo a EGNOS, možná i GMS. Kolegové, kteří o to mají zájem, by tak měli možnost udělat si jasný obrázek o tom, eh, čeho bylo dosaženo a také o potenciálu těchto programů. Dobře, bereme na vědomí a potom uh, uvidíme s koordinátory, zda to půjde nebo ne. A nyní má slovo pan Flamal s tím, že zde byla mnoho, zde byla řada otázek, tak prosím, buďte vyčerpávající, ale struční. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se zodpovědět otázky, aniž by to zabralo příliš mnoho času. První otázka se týkala eh, rozdělení odpovědností mezi Evropskou kosmickou agenturu a mezi eh, GSA. Uvedu to například do systému EGNOS, který je poměrně jednoduchý. Zhruba deset let Evropská kosmická agentura dohlížela na technické práce týkající se koncepce a zavádění této infrastruktury. Teď je ta infrastruktura v provozu a nyní tedy komise spravuje jednotlivé smlouvy s provozovateli eh, družicových systémů a podobně. A pak něco, některé úkoly jsme eh, nám byly delegovány Evropskou kosmickou agenturou. A to, co teď dělá komise, v budoucnosti bude dělat GSA. Takže rozdíl mezi GSA a Evropskou kosmickou agenturou je v tom, že Evropská kosmická agentura pro EGNOS se bude starat o budoucí vývoj systému. Tato agentura eh, nám řekne, eh, jak by se to mělo měnit v pěti, deseti letech, jak zlepšovat efektivitu systému, jak jej eh, vlastně aktualizovat, protože EGNOS se zakládá na GPS, GPS se také vyvíjí a je tedy třeba, aby se vyvíjel i EGNOS. pokud jde o těch 7 miliard eur a možnost nepřekročit tento rozpočet. V minulosti ten, seznem, ten systém měl problémy s rozpočtem, překračoval rozpočet a tomu bychom se rozhodně chtěli vyhnout. Ta čísla, které jsem dnes prezentoval, vycházejí ze stávajících smluv, z, re, z reálných smluv. Víme přesně, kolik stojí družice, kolik stojí provozovatel, který vlastně stojí za těmi e, řídícími panely. Takže na základě těchto čísel jsme zpracovali rozpočet a do rozpočtu jsme dali i e, rezervy na případná rizika. Významné technologické projekty samozřejmě e, mohou sebou přinést nějaké nečekané technické problémy a abychom tedy se nemuseli e, obracet na rozpočtové orgány s novými požadavky, tak jsme, tak jako u všech rozvinutých technologických programů si eh, vyhradili i rezervu na případná rizika, na případné problémy. Potom, pokud jde o eh, zabezpečení nebo bezpečnost systému v nařízení vysvětlujeme, že ty systémy jsou jisté, eh, bezpečné a tady vycházíme ze zadávacích podmínek, které obsahují i požadavky na bezpečnost. Eh, tyto požadavky si nevymyslela Evropská komise, to jsou požadavky, které zpracovaly členské státy, které mají mnoho zkušeností se, se zprávou systémů, u nichž je zapotřebí vysoká úroveň bezpečnosti. Právě členské státy posléze ty systémy akreditují, tak aby bylo jisté, že ty dané systémy jsou v souladu se všemi požadavky, eh, které byly uvedeny v těch zadávacích podmínkách. My tady tedy eh, vlastně eh, musíme postupovat z právních důvodů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, ale pokud bude nějaké to minislyšení, mohli bychom to více vysvětlit. Pokud jde o pokrytí eh, evropského území EGNOSem, EGNOS dnes pokrývá velkou část Evropy, některé okrajové oblasti jako východ Polska nebo Azory ještě nejsou tak dobře pokryty. Samozřejmě se snažíme rozšířit pokrytí EGNOSem na celé evropské území a i dál. Chtěli bychom pokrýt i, ob, i oblast eh, lekak pro civilní letectví, což je oblast, která pokrývá více zemí než jenom evropské země. A chtěli bychom vlastně tedy skutečně zajistit pokrytí i v těch, těch odlehlých eh, oblastí Evropské unie. Pokud jde o tu eh, otázku digitálních eh, tachografů a toho, že by tedy Galileo měl být na 100% v provozu v roce 2020, je třeba říci, že ty systémy tachografů nebudou vycházet nebo se spoléhat jenom na Galileo a EGNOS, ale také na americké systémy. A kolegové, kteří připravují tyto návrhy týkající se tachografů, eh, si samozřejmě uvědomují, že eh, nebudou využívat čistě jenom Galileo pro tyto účely. Pokud jde o eh, další plány, my máme tady zatím plány do roku 2020, ale samozřejmě již se díváme i dál do budoucnosti. Pokud jde o zodpovědnost za financování a provoz, v okamžiku, kdy Evropská unie zavede infrastrukturu, a tak potom z veřejných prostředků se bude financovat provoz systému. Pokud jde o zprávu toho provozu, jak jsem říkal, je to tedy ta eh, agentura GSA, která po roce 2020 bude spravovat veškeré infrastruktury. Pak tady byla otázka těch 7 nebo 7,8 miliard. 7 eh, miliard eur eh, to je vlastně za ekonomických podmínek roku 2011, kdežto 7,8 nebo 7,9 to odpovídá číslům vlastně podle plánu každoročních eh, závazků a započítává se tam předpoklad dvouprocentní inflace. Eh, pokud jde o financování eh, vlastně pro vojenské účely, tady o tom diskutujeme s členskými státy jak by se tedy ten systém mohl využít a zamýšlíme se nad tím, zda členské státy, které by používaly systém PRS, zda by mohly případně platit za tuto službu PRS, ale ty diskuse ještě nejsou u konce. Pokud jde o aplikace, samozřejmě nečekáme na rok 2014 nebo 2020 s vývojem těch aplikací. Už v šestém a sedmém rámcovém programu pro výzkum a vývoj byly obsaženy práce na aplikacích v oblasti silniční, námořní, letecké, v oblasti bankovních transakcí, mobilních telefonů a podobně. Možná ještě poslední věc k tomu mezinárodnímu aspektu Eh, ano, vedeme jednání, máme i takovou eh, strategii pro různé mimoevropské země, máme již dohodu eh, s Norskem, které se nyní už do programu plně zapojilo, téměř u konce jsou jednání se Švýcarskem a máme už také dohody o kompatibilitě s americkým systémem, tak aby byla zajištěna kompatibilita mezi americkým GPS a programem Galileo. Opravdu je to hodně informací, které by vás ještě asi zajímaly a pokud budete chtít, samozřejmě rádi přijdeme na nějaké minislyšení a poskytneme více informací. Děkuji, ano, další systém, jak si doplnit informace, jak řekl pan Flamand, to znamená, eh, mm, to znamená, odpovědi dáte na papír sepsat a on určitě odpoví ještě detailněji. Takže ještě kolega Marinesku chce něco doplnit, takže prosím, ale skutečně vteřinku máte. Ne, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nemám nic, co bych dodal. Dobře. Takže kolega eh, připraví eh, do 8. května svoji zprávu a já chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili této zajímavé diskuze. Další bod, eh, na který máme pouze čtvrt hodinku, takže prosím, jste maximálně struční. To se týká programu Tvůrčí Evropa, kde zpravodajkou je paní Silvia Tykau vreau să subliniez... Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Chci zdůraznit, eh, že i kulturní sektor je velice důležitý, protože i ten zaměstnává hodně lidí a znamená ekonomický růst. Asi 4,5 HDP v Evropě a 3,5 pracovních míst spadají právě do tohoto tvůrčího, respektive kulturního sektoru. Malé střední podniky v tomto odvětví mají problémy z následujících důvodů. Jsou to především, ta, je to především ochrana práv duševního vlastnictví. To znamená, většinou jde o produkty, které nejsou masové, k masovému užití, jde o jednorázové produkty. Potom nedostatek eh, zkušeností s marketingem, jak tedy propagovat projekty. A mm, mm, dále i finanční instituce neinvestují dostatečně v tyto sektory, protože nemají o nich dostatečné povědomí. A dále mm, nemáme ani dostatek údajů, právě proč malé střední podniky nemají přístup k úvěrům. Já jsem, <clears throat> já tady mám několik pozměňovacích návrhů, které se týkají specifických cílů. tak aby tvůrčí sektor se adaptoval podmínkám globalizace, digitalizace. Natățirea modului de administrare și conservarea Přístup eh, ke kulturnímu eh, eh, kulturním iniciativám, ukládání v digitální formě, vztahy mezi soukromým a veřejným sektorem, pokud jde o digitalizaci a inovaci, to jsou eh, zásadní věci, které jsem navrhla. A také myslím si, že je velice dobré zahnout specifické cíle programu, tak aby se zlepšil přístup eh, postižených lidí eh, v kulturním a tvůrčím sektoru. Dva pozměňovací návrhy by měly vyjasnit rozpočtové otázky a vztahy mezi oběma programy. A rovněž jsem se soustředila na otázku spolufinancování. A pro ty, kteří jsou zapojeni do programu, je důležité, aby mohli plánovat jak finance, tak lidské zdroje. Děkuji, těším se na reakce kolegu. Eh, děkuji zpravodajce a eh, První, kdo chce slovo, je kolega Kelly. Bez mikrofonu. Micro, <laughs> please. I welcome the Creative Europe. Já vítám návrh ze strany komise o tvůrčím programu. Já jsem členem výboru pro kulturu, to je zodpovědným výborem. Abych to uvedl do kontextu, je zde určitá eh, skepse, pokud jde ty tři proudy programu. Eh, dříve program pro kulturu a média byly, tyto dva programy byly odděleny. Nicméně já vítám navýšení, výrazné navýšení rozpočtu. Eh, jedná se o 1,8 bilionů, což eh, představuje skutečnou evropskou přidanou hodnotu pro tvůrčí odvětví v Evropě. Evropa má obrovskou rozmanitost, pokud jde o kulturu. Eh, existuje zde obrovský potenciál v tomto odvětví vytvářet nová pracovní místa. V roce 2000 eh, 2008 eh, eh, toto eh, tvůrčí a kulturní odvětví představovaly 4,5 celkového HDP v Evropě a 3,8 zaměstnanosti. K, ke stanovisku bych chtěl říci několik věcí. Vítám to, co řekla navrhovatelka. Má pravdu, když se snaží vylepšit text, pokud jde o potřebu zapojení postižených lidí do tvůrčího odvětví. Zároveň je dobře, že zdůrazňuje využití PPP na podporu růstu tohoto odvětvu. A zároveň eh, navrhovatelka prioritizuje využití digitálních materiálů. To je zásadní eh, věc, protože v této oblasti dochází k rychlému vývoji. Nicméně, já bych byl rád, aby zde byly synergie s Europeanou, eh, nikoli paralelní vývoj. A moje priority pro pozměňovací návrhy, které předložím, budou zahrnovat zjednodušování, vytváření pracovních míst, přístup k financím pro malé a střední podniky, sport, sociální média a také eh, vedoucí úloha pro EU. Eh, stručně, pokud je o zjednodušování, o tom často v parlamentu hovoříme. V poslední době mě kontaktovala eh, malá asociace z mého volebního okrsku. Poukázali na to, že eh, měli eh, tu smůlu, že vyhráli grant. Je to malá asociace a musí připravovat v důsledku grantu hodně informací, musí podávat informace, připravovat zprávy a to je velká zátěž pro takto malou asociaci. Takže já si myslím, že je potřeba, abychom, pokud je o podávání e, zpráv, e, výkaznictví, abychom e, pravidla pro malé podniky a asociace zjednodušili. Dále se domnívám, že bychom měli oddělit E, nebo jiným způsobem přistupovat k malým a ke středním podnikům. Pokud jde o zaměstnanost, je třeba podporovat vznik klastrů, protože e, tímto způsobem může tvůrčí a kulturní odvětví e, poskytnout nová pracovní místa. Je potřeba se hodně soustředit na rámcové podmínky pro takovéto klastry, které existují už v některých městech, jako je Barcelona, Berlín a e, také v mé zemi, především v městě Golvej. Pokud jde o přístup k financím, e, zde je třeba zásadní změnu. V současné době banky nechtějí půjčovat malým a středním podnikům, především ne v tvůrčím a kulturním odvětví. Takže já velice vítám facilitu pro tvůrčí a kulturní odvětví. Doufám, že tato finanční facilita umožní přístup e, k úvěrům. Dále sport musí být eh, uznán jako součást našeho eh, kulturního a tvůrčího odvětví. Takže já bych navrhl odkaz na sport. Sociální média, jako je YouTube a Facebook, budou zásadní pro podporu eh, daného odvětví. To musíme ve stanovisku také zdůraznit. A v neposlední řadě ještě jedna důležitá věc. Eh, budu zdůrazňovat jednu věc, která je pro mě důležitá. Pokud máme podporovat tvůrčí a kulturní odvětví, a zdůrazňovat eh, evropské hodnoty a evropské občanství, musíme odkazovat na EU a evropské symboly ve všech projektech. Často eh, jednotlivé státy si poukazují na to, že jsou odpovědné za úspěšné projekty. Eh, příklad, eh, když jsem sem jel v pondělí ráno, eh, můj ministr hovořil právě o tom, jaké peníze budou investovány do vzdělávání. Vůbec nezmínil Evropskou unii a poté jsem zjistil, že do těch programů, které zmiňoval Evropská unie, investovala 58 milionů a takže na to se nesmí zapomínat. E děkuji. Nyní má slovo ještě další kolega Takula, poté komise. Arvoisa puheenjohtaja, ihan... Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, já budu velice stručný. Pan Kelly v podstatě pokryl většinu toho, co jsem chtěl říct. Já bych chtěl poděkovat Adrianě Tykau za představení návrhu a také za její stanovisko. Důležitým cílem tohoto parlamentu v daném funkčním období je jednotný digitální trh. Není možné diktovat eh, tvořivost. Eh, je potřeba naopak podporovat inovace. Tím dosáhneme jednotného digitálního trhu. Samozřejmě musíme zároveň řešit otázku duševního vlastnictví. V současné době máme celou řadu různých asociací v členských státech, které jsou odpovědné za autorská práva. A to blokuje pokrok ku předu. Myslím, že návrh stanoviska je dobrý měl by být eh, zahrnut eh, do eh, strategie EU 2020. Myslím, že to po tuto strategii velice dobře spadá. Když hovoříme o této otázce, nesmíme zapomínat, že strategie EU 2020 je zastřešující strategií. Zastřešují různé, zastřešuje různé programy podporující růst a zaměstnanost a také evropskou přidanou hodnotu. A tyto programy by měly odpovídat strategii EU 2020. Jsem rád, že se zde odkazuje na multikulturalismus, také kulturní rozmanitost a další formy rozmanitosti. Je správné, že se zde zajišťuje přístup k tvůrčímu a kulturnímu odvětví také pro různé etnické skupiny. Přístup je totiž zásadní věc. Na závěr bych chtěl říci, že je nutné zdůraznit, že potřebujeme jednotný digitální trh a doufám, že tato iniciativa nás eh, posune o krok ku předu. Je třeba uznat, že potřebujeme digitální jednotný trh, abychom nastartovali růst. Grazie. Děkuji. Děkuji. A slovo má paní Silver zástupkyně Evropské komise, prosím, buďte velice stručná, poněvadž nás za pár minut čeká hlasování. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za uh, tuto možnost se vyjádřit. Budu co nejstručnější. Nejdříve bych chtěla říci, že velice vítáme stanoviska parlamentu Eh, v celé řadě věcí se shodneme. Možná se omezím na to, abych eh, učinila několik menších připomínek k tomu, co zde zaznělo. Především bych chtěla hovořit o zjednodušování. Už jsme zahájili eh, důležitý proces zjednodušování prostřednictvím elektronických formulářů. Zároveň chceme díky tomuto návrhu využívat paušální eh, částky, tak abychom malým a středním podnikům v tvůrčím a kulturním odvětví eh, věci usnadnili. Často v tomto odvětví pracují malé a střední podniky či mikropodniky. A my jsme si vědomi, že pro takovéto podniky je často komplikované splnit všechny podmínky pro to, aby získali financování z EU. Už se snažíme podporovat vytváření pracovních míst prostřednictvím klastrů a PPP. Pokud jde o přístup k financování, chtěla bych zdůraznit e, specifické rysy záruční facility která se snaží měnit postoj bankovního odvětví k malým a středním podnikům v tvůrčím a kulturním odvětví. Jde o to, abychom se vyhnuli situaci, kdy tyto podniky musí sami osobně ručit, aby získali úvěr. Dále, pokud jde o sociální média a sport, bude zde silné propojení mezi programem Erasmus pro všechny, který zahrnuje eh, sport a tvůrčí Evropou. Eh, dále, pokud jde o symboly, komise v nedávné době schválila novou vizuální identitu A nicméně už máme eh, program, označení programů, které už funguje 2000 let. To se bude používat do roku 2013. A poslední bod. Tento program spadá do strategie EU 2020 a snaží se zohlednit vysoký počet pracovních míst v tomto odvětví. Digitalizace a globalizace jsou eh, v tomto odvětví velice eh, silné a myslím si, že je potřeba toto odvětví podporovat, aby mohlo využít příležitostí. Eh, Děkuji kolegyně Tykau, ale zda vidím, že vzhledem eh, k nedostatku času tak odmítá slovo, takže 3. duben je termín pro vaše pozměňovací návrhy 3. duben 12 hodin. A než uzavřeme tuto část zkůze, tak eh, eh, podle tradice pana předsedy bývalého Rojla, takže my hm, bychom měli tedy také poblahopřát kolegovi Mačinkevičovi, který má dnes narozeniny. Vše nejlepší narozeniny. Credo che possiamo interrompere. madame. Hm? No, ma momento di pausa prima di, in modo che ciascuno si attrezzi con... Eh, eh, chviličku pauza, aby všichni si mohli dohledat eh, seznamy pro hlasování. Tak, připravíme se na hlasování, ano. A takže nejprve prověříme, jestli nám fungují přístroje. Takže prosím, to zkuste. Hlasujte teď. Funkcionuje. Facciamo una simulazione. Simulujeme teď, pokud souhlasíte, simulace hlasování. A budeme tedy hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? La votazione chiude. Konec. Sembra che funzioni. Funguje. Provato non so cosa, ma insomma ha funzionato. Funguje. A první hlasování. Pan Butikofer, pane, paní předsedkyně, já bych chtěl říci, že nemám hlasovací kartu, ale eh, budu hlasovat, takže se to asi bude muset započítat extra. Disapprovazione forse, ma comunque continuiamo. Dobře, nějaké hlasy, nesouhlasu, ale budeme takto pokračovat. Takže první, o čem budeme hlasovat, je Zprava s paní Tykau týká se to konkurenceschopného jednotného digitálního trhu. Začneme s návrhem číslo jedna. Kia favore. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Nyní návrh dva. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 3, 4, pardon, 4, kde pro? 4, ano, pro, proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 5, pro, proti, zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 6, kde pro? <clears throat> proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Kompromis číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Kompromis číslo dva. kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. <clears throat> Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 19 mm, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 21, kdo je pro, proti, zdržel se, <clears throat> odsouhlasen. Návrh 22, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis číslo 3, kdo je pro, proti, Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 25. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 27. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 29. Kdo je pro? Proti zdržel se, odsouhlasen. Návrh 30, <clears throat> kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis <clears throat> eh, 8, kdo je pro, <clears throat> proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 31, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 32, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 33, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 35, <clears throat> kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 36, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 39 eh, s ústním návrhem pana Cukalase. Prosím. Tak prosím, navrhněte ústní návrh, předneste ho. Propose is... Já zde navrhuji, že by se zde k pozměňovacímu návrhu 39 mělo doplnit. E, připomíná závazek, aby se snížily rozdíly v gramotnosti a v kompetencích e, do roku 2015. Navrhuji, abychom hlasovali o návrhu 39 s tímto ústním návrhem. Kde pro? Proti se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 42. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? odsouhlasen. 43. Návrh 43. <clears throat> Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 44. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 46. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 47. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 48. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 49. Kdo je pro? <clears throat> Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 50, kdo je pro? <clears throat> Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 52, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. 3, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Mm, Imko 9, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlaseno. Imko 10, kdo je pro? <clears throat> Proti zdržel se odsouhlaseno. IMKO 16, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. IMKO 23, prověříme. IMKO 16 elektronicky. Hlasujte elektronicky. Takže prosím, hlasujte elektronicky. La votazione chiusa. Konec. Přijat. Mm. IMKO 23, kdo je pro? <clears throat> Proti. Zdržel jsem. Odsouhlaseno. Kultura 2. Kult 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel jsem. Odsouhlaseno. Kult 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel jsem. Odsouhlaseno. Kult 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlaseno. Kult 17. Pro. Proti. <clears throat> zdržel se, odsouhlaseno. Kult 7, <clears throat> kde pro? Aha. A to už jsme odhlasovali? Ne. Aha, já jsem se spletla. Kult 8, kde pro? Proti. Zdržel se, odsouhlaseno. Kult 9, kde pro? Proti. Zdržel se, odsouhlaseno. Kult 10, kde pro? Proti. Zdržel se, odsouhlaseno. Kult 11. Kdo je pro? <clears throat> Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Jury 1. Kdo je pro? Kdo je proti? <clears throat> kdo se zdržel? Eh, kdo Jury 2? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Jury 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Jury 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. A nyní konečné závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujte o celém návrhu. Konec hlasování. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Já myslím, že zpravodajce musíme poblahopřát. K tomuto hlasování tak jednotnému a de slovo? Tuturor colegilor, în special raportorilor din umbră și secretariatului pentru munca pe care am depus-o. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a sekretariátu za veškerou práci, kterou jsme odvedli společně. Prego. Pan Peka Butikov. Pan Butikov požádal také o slovo. Ne? Ano. Kama? Já jsem si myslela, že jste požádal o slovo. Dobře, děkuji všem. Takže máme za sebou první jednoduché hlasování. Teď nás čekají další ještě. Bene, passiamo. Dobře, přejdeme k hlasování o zprávě Kreuzmann. Návrh 1. Kdo je pro? Přijato. Dobře. Návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 1. Pro je pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlaseno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se moc souhlaseno. <clears throat> Návrh 9, kdo je asi ústním návrhem, který jste si přečetli, kdo je pro? Proti. <clears throat> Zdržel se, odsouhlaseno. Návrh 11, kdo je pro? Proti. Zdržel se, odsouhlaseno. Návrh 12, kdo je pro? Proti. Zdržel se, odsouhlaseno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti zdržel se, odsouhlaseno. Návrh 20, Jde pro, hm, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Návrh 21, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 23, <clears throat> kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 25, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 26, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Návrh 32, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Kompromis 5, <clears throat> kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Návrh 35, kdo je pro, proti, zdržel se Zamítnuto, myslím. Kompromis 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlaseno. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlaseno. <clears throat> Kompromis 3, 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlaseno. Návrh 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 46 pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 47 pro? proti, zdržel se, odsouhlasen. 48 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 49 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 51 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 52 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 53 ve dvou částech. První část, kde je pro, <clears throat> proti, zdržel se, odsouhlaseno. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 54, kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlaseno 55, kdo je <clears throat> pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 56 pro, <clears throat> proti, zdržel se odsouhlaseno 58, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 59, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, kompromis 8, pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 64 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 66 eh, pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 67 eh, eh, s ústním pozměňovacím návrhem, který jste si přečetli, kde pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Votazione aperta. Hlasujte, prosím. Votazione chiusa. Konec hlasování odsouhlaseno. Děkuji. A přejdeme nyní k zprávě Langen. <clears throat> Návrh 41. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. Návrh 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlaseno. 42. Kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlaseno 6, kdo je pro a s ústním pozměňovacím návrhem 6 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 7, další ústní návrh pro, proti, zdržel se odsouhlasen 8 pro, proti, zdržel se já se omlouvám, e, takže 8 ještě jednou pro, proti, zdržel se odsouhlasen 9 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 10 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 11 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 12, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 13 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 14 s ústním návrhem, kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlasen 15 s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 16, <clears throat> kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 17, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 18 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 19 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 20, je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 21 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 22, 21, dobře, 21, hlasujte. Votazione chiusa. Konec hlasování. 20 pro, proti 30. 22 pro. Proti. Zdržel se. zamítnuté 23. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. 25. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. 24. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. 26 pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. <clears throat> Prověříme, prověříme, jedna. One. Dobře. Votazione chiuse. Konec hlasování. 36 pro, 15 proti, odsouhlaseno. 28 pro. Ne. Proti. 28, 28 pro, proti. Zdržel se. Prověříme. Prověřujeme 28. Konec hlasování. 37 pro, 18 proti. Eh, takže mm, odsouhlasen. 29 pro, <clears throat> proti. Zdržel jsem zamítnut. 2. Návrh 2. Kdo je pro? <clears throat> proti? zamítnut. 30. <clears throat> Prověříme návrh 2. Hlasujte, prosím, o návrhu 2. Konec hlasování. 30 pro, 25 eh, proti, odsouhlaseno. 3. Návrh 3. A po částech eh, První část. Pro. Odsouhlasena. Děkuji. Druhá část. Pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasena. 31. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlaseno. 33. A, omlouvám se, 4. 4. Kdo je pro? po třech částech. Tři části. První část pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. Druhá část pro, proti, zdržel se. Zdá se, že byla zamítnuta. Prověříme. Sul seconda, sul seconda parte. Hlasujte o druhé části. Konec hlasování. 30 ku 23. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasena. Třicet pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 36 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 37, kdo je pro, <clears throat> proti, zdržel se zamítnuto 38, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 39, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Konečné závěrečné hlasování, jmenovitě elektronicky, hlasujte prosím. Konec hlasování. 54 pro, jeden se zdržel, tedy jednomyslně. Eh,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 Jsme skončili s hlasováním, všem děkuji, děkuji zpravodajům a těm, kteří hlasovali. A <clears throat> nyní přejdeme ke zprávě, eh, která se týká emisí skleníkových plynů. A eh, zpravodaje taky se Hadži Georgiu, který není, zpravodaj není, taky Oh, non c'è had Hadži Georgiou. Je tady, je tady, výborně. Takže dáme slovo hned zpravodaji. Děkuji. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υποστηριχθεί αυτό το κείμενο της Vážení kolegové, myslím, že tento text komise bychom měli podpořit. Jedná se o mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Tento mechanismus by měl být vylepšen. Já se omlouvám. Já bych ráda nechala odejít ty, kteří chtějí odejít, protože jinak je hluk. Bene, possiamo... Borně, takže můžeme ještě jednou začít, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Říkal jsem, že moje politická skupina podporuje návrh komise pro lepší řízení mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Myslíme si, že tento návrh jde správným směrem. A dále se domníváme, že posiluje snahy zmírnit dopady klimatických změn na naší planetě. A myslíme si, že přiměje členské státy k tomu, aby řešili otázku emisí a také, aby dostali svým závazkům podle smluv. Máme některé myšlenky, které bychom chtěli předložit kvůli problémům, které přetrvávají. První věc, kterou bychom chtěli navrhnout, je, aby bylo u emisí skleníkových plynů zajištěno, že se situace nezhorší v nadcházejících několika letech eh, v členských státech, a to v důsledku hospodářské krize. Samozřejmě procházíme problematickou dobou, nicméně nechceme, aby se to negativně podepsalo na klimatu. Zelený fond eh, doposud nebyl vytvořen. Je to fond, který by měl eh, pomoci chudším zemím s dopady klimatických změn. Dále se domníváme, že bychom se měli eh, podívat na životaschopnost a přiměřenost eh, systému s obchodování s povolenkami v Evropě. Původní princip byl, že znečišťovatel platí. My chceme zajistit, aby eh, se to nezměnilo v to, že ti lidé, kteří trpí emisemi, nikoli ti, kteří znečišťují platí. Myslím si, že je potřeba mít na paměti, že Kypr a Malta se nyní připojili k, přílo- k příloze 1 Kyotského protokolu. Zdá se, že návrh komise byl eh, vypracován předtím, než Kypr a Malta podepsali tento protokol. Myslím, že po dnešním dopolední budeme moci o tomto tématu hovořit ještě na další schůzi, kde budeme moci hovořit o specifičtějších návrzích, jak zlepšit situaci v členských státech. A budeme moci zajistit, abychom dosáhli ještě většího pokroku než do posud. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. Mnohokrát děkuji. Nyní eh, má slovo paní Hall. Děkuji, paní předsedkyně. Já velice vítám toto nařízení, protože je zásadní, abychom věděli, zda Evropská unie a členské státy eh, jsou na dobré cestě k dosažení cílu snižování emisí. Já souhlasím s tím, aby členské státy poskytovaly transparentní a komplexní informace, pokud jde o podporu, kterou poskytují rozvojovým zemím. To je naprosto klíčové pro to, abychom zvýšili důvěryhodnost Evropské unie v těchto zemích a také, abychom viděli, zda Evropská unie dodržuje své sliby. Nicméně je zde několik oblastí, kde bychom mohli posílit nařízení. Za prvé, je třeba mít dlouhodobou perspektivu, abychom eh, viděli, zda členské státy také dodržují dlouhodobé cíle 80 až 95 eh, do roku 2050. Hlasovali jsme o eh, nízkouhlíkové eh, cestě do roku 2050. Tam jsou cíle do roku 2020 25 a 60 eh, do roku 2050 ve srovnání s úrovní v roce 1990. Myslím si, že by bylo dobré, aby toto nařízení požadovalo od členských států, aby eh, poukazovali, aby eh, podávali informace o tom, jakým způsobem dodržují tyto dlouhodobější cíle, zda jsou na dobré cestě, protože jinak je zde nebezpečí, že se začne jednat příliš pozdě a nebude možné cílu dosáhnout. Zároveň to bude pozdě pro boj proti klimatickým změnám. Za druhé, dekarbonizace ekonomiky do roku 2050 je něco, co si vyžaduje ambice, ať už eh, v oblasti ETS nebo mimo ETS. Hmm. Členské státy eh, by měly požádat informace, podávat informace o eh, emisích v zemědělství a eh, dopravě. Nicméně zde se nepožaduje, aby členské státy zahrnovaly do svých zpráv podle tohoto nařízení a také energetickou účinnost v budovách a využívání obnovitelných zdrojů. Eh, já myslím, že by bylo dobré, abychom tedy o to požádali, aby to členské státy, aby nás informovali. Není, tyto informace existují, nechceme po nich nic extra, ale bylo by dobré, aby to všechno bylo v jednom dokumentu. A dělají to tak jako tak, takže eh, to není žádná velká zátěž pro členské státy. Pokud jde o rozvojové země, na konferenci v Cancúnu se strany shodly, že eh, každá rozvinutá země by měla eh, posílit podávání zpráv, pokud jde o eh, podporu pro rozvojové země. Informace by měly být co nejtransparentnější. Chceme, aby tato finanční a technologická podpora byla navíc, kromě té obvyklé podpory. Zároveň je třeba poskytovat rozvojovým zemím technologické know-how. Zároveň ale zohledňovat eh, sociální integritu rozvojových zemí. Takže jsme pro eh, lepší informování o tom, co členské státy dělají eh, na podporu rozvojových zemích, tak jak se to dohodlo Cancúnu. Děkuji. Slova má Romana Jorda. Z područja podnebných sprememb. Mnohokrát děkuji. V oblasti ochrany klimaty, klimatu Máme celou řadu dokumentů. Přednedávnem jsme schválili cestovní mapu do roku 2050 k nízkouhlíkové ekonomice. A dokument, který máme před sebou, je dokument, eh, kterým se bude zabývat Envy. Nicméně my bychom se měli soustředit eh, čistě na oblasti, ve kterých máme odpovědnost. Souhlasím s tím, co eh, řekli předchozí kolegové, nicméně musíme se omezit na oblast svých pravomocí. Myslím, že si všichni přejeme, abychom měli efektivnější systém. Když jsem si přečetla tento návrh, vnímala jsem ho jako velice komplikovaný. Měli bychom se sejít s navrhovatelem a se stínovými navrhovateli. Paní kolegyně Hall řekla, že Eh, se informace sbírají, bylo by dobré, aby eh, tyto informace nakonec byly k dispozici na jednom místě, abychom eh, pokud možno zredukovali administrativní náklady. Průmysl a malé a střední podniky by neměly být zatěžovány navíc. Zároveň by ale neměla být příliš velká zátěž ani pro administrativu v členských státech. Ehm, v mnoha členských státech eh, jsou lidé eh, propouštěni, propouštěni také ve veřejné správě. Takže musíme mít eh, na paměti také to, že nesmíme ani veřejnou zprávu příliš zatěžovat, nejenom malé a střední podniky. A prostředky v rámci ETS by měly být efektivně využívány, protože jinak ETS bude fungovat jenom jako pytel s penězi. Prostředky z ETS je třeba cíleně využívat. V dokumentu se také objevuje požadavek na to, aby členské státy připravily plány na snížení emisí CO2 o 80 až 95 do roku 2050. A v rámci cestovní mapy do roku 2050 už to parlament schválil. Tyto eh, cíle jsou eh, určitým směřováním, ale eh, nejsou, závazným, nejsou závazné. To bychom měli zdůraznit také v tomto dokumentu. A ještě poslední věc. Já bych chtěla požádat komisi, aby nám poskytla informace o Eh, srovnání mezi jednotlivými státy, které podávají zprávy OSN. Grazie, la parola. Děkuji. Claude Turmes má slovo. Um, I, I think the, the, the points made by... Myslím, že to, co tady říkali kolegové, že bychom měli mít tedy co nejjasnější podávání zpráv a nemělo by to být deset různých zpráv, ale uh, Eh, všechno by mělo být uvedeno v jedné velké zprávě, což samozřejmě znamená méně administrativní zátěže. A také je to politicky relevantnější, protože potom eh, se vlastně lépe diskutuje o tom, jak jsme na tom pokud jde o monitorování. Já jsem rozhodně pro, i pokud jde o cíl 20% do roku 2020 a podíl obnovitelných zdrojů energie. To všechno by určitě pomohlo. Pak tady je také otázka eh, strategie z Cancunu, která by vlastně měla být v souladu s cestovním mapou do roku 2050. A také pak je tady otázka námořního odvětví. To, myslím, budou takové eh, naše hlavní bitvy na mezinárodním poli. A víte, že námořní odvětví není vůbec pokryto žádnými právními předpisy v oblasti klimatu a zatím máme velice eh, mnoho lodí, které spalují vlastně těžké eh, topné oleje a byl by to tedy důležitý signál i pro loďařský průmysl. Děkuji. Grazie. Kolega Kelly. Děkuji, kolega Kelly. Grazie, president. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady především chci zdůraznit eh, eh, potenciál eh, toho systému GMS i pro E, právě e, měření e, emisí, protože družice může vlastně i stanovovat, určovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. A to může i nám pomoci proto, abychom potom vybudovali ty správné režimy, co se emisí týče. Takže zde eh, bychom jasně věděli tedy, jaké jsou ty emise jednotlivých zemí a to myslím, že tomu bychom se měli právě věnovat, protože to je jeden ze způsobů, který je velice přesný a detailní. V každém případě já si myslím, že eh, emise budou rozděleny podle sektorů, jak navrhuje komise, tak to vlastně neumožní, abychom byli velice přesní a aby to bylo všechno rychle podchytitelné. Ne, já si myslím, že bychom měli se na to podívat obecněji a bylo by to takto jednodušší a rychlejší. Vysvětlím. Když tedy Eh, třeba eh, fosilní paliva, hm, která se spalují a tam hm, je třeba na to mít povolenky samozřejmě, takže já si myslím, že tady potom takto, tímto měřením by to bylo daleko potom jednodušší, rychlejší. Děkuji. Kolega Kelly, gra. Kolega Kelly. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom jedna věc. Navrhovatel říká, že musíme být opatrní, abychom se nedostali ze situace, kde znečišťovatel platí k situaci, kde znečišťovatele platí, takže mě by zajímalo, zda skutečně se tohle eh, může stát, protože to by opravdu nemělo smysl. A pak tady byla otázka toho, že potřebujeme efektivní monitorování, vykazování a zveřejňování eh, statistik, které se týkají jednotlivých členských států, tak aby to mohlo být monitorováno průběžně od nynějška až do roku 2050, kde mají být splněny ty cíle. A musí to opravdu zahrnovat vše. Eh, byla tady, byly tady zmíněny budovy, které představují 40 spotřeby energie a také emisí. A pan Turmes také mluvil o loďařství. Opravdu to musí zahrnout úplně všechno, abychom dosáhli těch vytyčených cílů pro rok 2050. kolega Kelly. Děkuji, kolego Kelly. Komise si přeje slovo. Yes, um... Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit, že když hovoříme o holistickém přístupu, to přesně měla komise na mysli. Je tady snaha do jediného návrhu nařízení združit všechny stávající požadavky na monitorování, ať už se jedná o požadavky, které už jsou v rámci rozhodnutí o monitorovacích mechanismech, a nebo ať se jedná o požadavky, které vyplývají z mezinárodních eh, dohod, ale i na evropské úrovni v rámci eh, balíčku o klimatu a energetice. Takže tohle všechno by se mělo združit a to přesně byl náš cíl. Pokud jde o dopad komise, když připravovala tento návrh, tak provedla podrobnou analýzu dopadu a návrh nařízení není určen malým a středním podnikům a průmyslu, ale členským státům. Takže tady to nemá žádný přímý dopad na průmysl a na malé a střední podniky, protože tento návrh vychází ze stávajícího schromažďování údajů. To znamená, pokud členské státy plní své mezinárodní a evropské závazky, pokud jde o monitorování a vykazování, tak už by to nemělo znamenat eh, vlastně schromažďování nějakých dalších údajů. Takže i pro členské státy to bude jenom omezená další zátěž. Když říkám omezená, to chci vysvětlit jasně. U malých a středních podniků a průmyslu tady toto nařízení nemá žádný přímý dopad, ale u členských států jsme spočítali, zhruba 3 až 3,5 milionů na celoevropské úrovni, tedy pro všech 27 států. To je samozřejmě průměr. Netvrdíme, že eh, ve všech 27 státech eh, to bude stejné množství, ale ve srovnání s tím, čeho chceme dosáhnout, a my tedy se shodneme na tom cíli, že musíme eh, dosáhnout úspěchu s plněním našich cílů na směřování emisí, ať už do roku 2020 nebo do roku 2050, tak samozřejmě je třeba si uvědomit, že to vyžaduje určitou minimální investici, abychom mohli to naše konání eh, eh, zpřesnit a zpřesnit to, co tedy členské státy mají monitorovat a vykazovat. Pokud jde o samotný obsah a o zelený fond, Víme, jak to rozhodnutí vypadá, víme, že bychom měli co nejrychleji ten fond vytvořit a komise na tom eh, intenzivně pracuje. Pokud jde o loďařství, uvidíte v našem návrhu, že i přes situaci na mezinárodní úrovni, kde se stále ještě snažíme prosadit regulaci, tak jsme tady vlastně už učinili takovou přípravu. To znamená, že jakmile bude nějaký text, který nám umožní definovat monitorovací požadavky, tak budeme mít eh, tedy možnost vlastně na to rychle zreagovat. Pokud jde o budovy, ty už eh, jsou zahrnuty v mezinárodních závazcích eh, o vykazování. Můžeme to určitě zdůraznit, ale už je to eh, v našem nařízení pokryto. Pokud jde o dopad hospodářské krize, v naší zprávě o pokroku o Kyotském protokolu z října 2011 je uvedeno, že si uvědomujeme eh, toto riziko dopadu, ale komise se snaží eh, mít eh, tento dopad pod kontrolou tak, aby neoslabil ty naše snahy, především pokud se týká vykazování a monitorování. Zavádíme pro tento účel politiky a opatření ale ty naše cíle skutečně potřebujeme splnit. Pak tu také někdo hovořil o GMES. Ano, komise si to uvědomuje. Jak víte, v rámci GMS e eh, vlastně se snažíme vytvořit vlastně útvar pro změny klimatu a eh, vlastně eh, přehledy o situaci a je samozřejmě e, výhoda, když to budeme mít e, připraveno. Víme, že už e, jsou nějaké vlastně experimentální projekty, které v agentuře probíhají. Pak jsem si také vyslechla, jak pan navrhovatel Hadži Georgiu hovořil o situaci Kypru a Malty. Ano, my víme, že v COP15 pro Maltu a COP17 pro Kypr bylo přijato rozhodnutí eh, o statutu podle přílohy 1 a komise to má samozřejmě na zřeteli. takže mohu uklidnit navrhovatele, že se s tím nemusí dělat starosti. Myslím, že tím jsem snad pokryla všechny eh, komentáře. Je třeba mít tady na zřeteli dlouhodobý časový horizont. My jsme v textu odkázali na tu cestovní mapu eh, do roku 2050. To je odkaz, který eh, se samozřejmě nyní ještě diskutuje na radě, ale komise tímto nařízením potvrzuje, že je třeba dodržet eh, omezení eh, týkající se vlastně omezení zvýšení do roku 2050 zvýšení teploty o 2 stupně. Eh, jsou tam tedy opatření, která ještě nejsou povinná, ale v praxi by v podstatě měla být uskutečněna tak, abychom mohli svůj cíl splnit. vše, o čem se tady diskutuje, je v souladu s tím, co, čeho chce dosáhnout komise, ale jsme samozřejmě připraveni zodpovědět případné konkrétnější otázky, eh, které byste během dalších diskusí měli. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo zpravodaj, aby mohl zareagovat. Děkuji. Děkuji. Všichni se snažíme dosáhnout společného cíle, paní předsedkyně. A to navzdory různým politickým postojům. Já bych chtěl stručně zdůraznit, co jsem řekl už předtím. Je zde celá řada pozitivních věcí. Měli bychom přijmout návrh komise. Pokud jde o budovy, zemědělství a námožní dopravu, a emise z těchto zdrojů. Měli bychom samozřejmě spolupracovat a řešit tyto věci. Také zde zazněla otázka týkající se fosilních paliv využívaných v průmyslu. Jediná věc, se kterou bych eh, nesouhlasil, je, že kolegové řekli, že cíl do roku 2050 by neměl být závazný. Je možná trochu brzy, abychom rozhodli o této věci, ale myslím si, že celkově závazné cíle mají své dobré využití. Děkuji za reakce kolegů a já se budu snažit tyto reakce zapracovat do tohoto dokumentu. Dobře, tím jsme skončili s diskuzí a my zde máme na stole návrh komise a eh, to je k dispozici datum pro pozměňovací návrhy je 12. Eh, dubna v poledne ve čtvrtek je to a eh, takže tímto můžeme přejít k další zprávě, což je kolega Šimanský, který není přítomen a za něj bude hovořit pan kolega Chichester, prosím. Thank you, Madam Chairman, and... Děkuji, paní předsedkyně. Pan Šimanský se od, omlouvá, že zde nemůže být a požádal mě, abych ho zastoupil a vyjádřil se k tomuto bodu. Je to stanovisko týkající se provádění vodohospodářských právních předpisů EU. Odpovědným výborem je výbor ENVY byli jsme požádáni, abychom byli pragmatičtí a realističtí k tomuto tématu a abychom se k tomu postavili z hlediska kompetencí našeho výboru. Máme v návrhu sedm bodů. Kolegové mají dokument před sebou. Tyto body zdůrazňují, že je důležité soustředit se na vodní zdroje, na lepší řízení vodních zdrojů. A v rámci horizontu 2020, to je první bod, první priorita, a zároveň eh, výzkumná politika EU by měla reagovat na výzvy spojené s hospodařením s eh, vodními zdroji, zemědělství a průmyslu. Dále se poukazuje na to, že všichni závisíme na vodě. A voda je nutná pro život. A budoucnost evropského průmyslu na vodě závisí. Pan Šimanský také žádá o to, aby výzkum reagoval odpovídajícím způsobem na současné výzvy v oblasti vodních zdrojů. Myslím si, že to zkrátka znamená, že musíme plánovat eh, využívání vody, protože je stále zácnější. Jeden z dopadů klimatických změn je nedostatek vody v některých částech světa a příliš velké množství vody v jiných částech světa. A s ohledem na to mě pan Čimenský požádal, abych řekl, že si myslí, že recyklace vody by měla sehrát důležitou roli a chce, aby něco takového bylo pokryto v programech výzkumu a vývoje. Zároveň žádá o lepší koordinaci a rozvoj evropských vodních politik založených na plánech povodí. A to je velice pragmatické pan Šimanský poukazuje na to, že je třeba lépe zpravovat údaje založené na zlepšení statistických informací, chce lepší monitorování stavu vodních zdrojů, abychom věděli, jaká je situace a abychom věděli, co udělat pro zlepšení. Dále zdůrazňuje potenciál hydroelektrické energie jako druhu vlastního zdroje výroby energie, utrální, z hlediska emisí CO2 a který může účinně reagovat na potřeby evropských dodávek energie. Nicméně chce nová a inovativní energetická řešení v této oblasti, protože většina hydroelektrické energie v Evropě, většina hydroelektrických zdrojů už je v Evropě využívána. Já osobně bych chtěl říci, že mikrohydroelektrické ehm, elektrárny eh, by měly sehrát důležitou roli. Na rozdíl od eh, fotovoltaiky jsou v současné době celkem omezené, ale mohly by být dále rozvíjeny. Dále pan Šimanský vybízí komisi, aby vypracovala jasný přístup k internalizaci nákladů vzniklých v souvislosti se spotřebou vody a jejím znečištěním, a tedy úpravou, čištěním vody. Je třeba zdůraznit, že voda je samozřejmě zdarma, ale její čištění a její přívod samozřejmě zdarma není. A dále pan Šimanský žádá o posílení mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, aby se řešily současné výzvy vodního hospodářství, tak aby se situace zlepšila. Je zde sedm bodů, které pan Šimanský předkládá. Já je zde představuji výboru a těším se na to, co k tomu řeknou kolegové. Grazie, kolega Chichester. La parola. Děkuji, kolego Chichestre. A slovo má kolega Franco. Oui, merci, euh, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já chci nejprve poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska. Ano, je to stanovisko o problémech v oblastech vody. To se dostává teď k naší diskuzi na konci fóra o vodě, které se konalo v Marseji minulý týden. Je důležité, aby náš parlament se nadále zabýval touto tematikou. Vodohospodářství je velkou výzvou, která pokračuje, nemůžeme na ní zapomínat. Konstatuji, že voda je to takový chudý příbuzný našich ekologických politik, i když voda hraje životně důležitou roli. A právě proto Evropská unie musí mít eh, ambiciozní silnou legislativu. Již jsme um, završili významné etapy, protože voda je prioritou eh, Evropského parlamentu mm, pro sedmý program a já bych rád tedy, aby i chom se zaměřili na různé oblasti, kterých se dotýká, třeba v zemědělství. Tam ten přístup k vodě musí být specifický, pokud jde o kvalitu množství, tam ty potřeby jsou jiné a měli bychom optimalizovat tento e, zdroj jak tedy na jeho začátku i na jeho konci. Je třeba, aby ty systémy méně spotřebovávaly zdrojů a samozřejmě řešení je výzkum. A v mých pozměňovacích návrzích bych chtěl zdůraznit e, právě potřeby inovací a výzkumu abychom zvyšovali kvalitu, abychom především e, i tedy, abychom se zabývali více čištěním užitné vody, nebo užit, eh, odpadní vody a výzkum tím myslím skutečně špičkové high-tech technologie, bez toho, až bychom zapomínali na ty zelené ekologické technologie. A proto musíme mít evropské klastry, které se specificky vodě budou věnovat. Průmysl, jak říká zpravodaj v odstavci 2, Průmysl hraje zásadní roli v ekonomice a je nutné tedy, aby i e, ty subjekty e, z průmyslu se zapojily do hospodaření s vodou, aby oni měli efektivní e, systémy pro zpracování a čištění vody. Za prvé, energetika <clears throat> hraje důležitou roli. Především jde o vodní elektrárny, E, i odpadní vody také jsou zdrojem energie přece a tím je třeba se zabývat. Energetický obsah vody je reálný a tudíž je možné z něho dostávat energii tím, e, že třeba se bude rekuperovat teplo, anebo se i budou e, recyklovat organické látky, které obsahuje. Potom cestovní ruch. Cestovní ruch hraje významnou roli v ekonomice a právě jde tedy o ty různé tedy eh, různá letoviska, ať je to na pobřeží nebo u, u eh, řek a dalších tedy vodních ploch, kde eh, existují systémy kontroly kvality vody a je třeba tedy se na to více zaměřit a využít potenciál těchto vodních ploch, ale ale vždy s tím, že musíme mít na paměti udržitelnost. Potom hm, tedy, jak jsem řekl, Eh, tedy eh, pokud jde o eh, tedy vodu, zpracování vody, čištění vody, tam se to musí lišit podle toho, jestli to pro průmyslové účely nebo pro účely spotřebitelů. A samozřejmě hm, potom je to otázka zásobování vodou, to je neoddělitelná otázka od otázek čištění vody, zpracování vody. Potom musíme investovat do vody i u nás na našem kontinentě. Potřebujeme vodu, abychom řešili nedostatek vody, ale i z důvodu ekologických právě e, jsem četl, že 2 miliony francouzů dnes e, pije vodu, která není v souladu s předpisy. A v některých hlavních městech až 70 e, vody, která se tam rozvádí, tak ta uniká právě v síti a samozřejmě tady eh, před námi stojí obrovské úsilí. Abychom měli efektivní politiku hospodářství, tak je třeba hovořit o řízení, o managementu. Je třeba nalézt tu správnou formu, formulaci, správný vzo, eh, model mezi propojení mezi veřejným a soukromým sektorem. A také již i souhlasím s pravodem, pokud jde o naši politiku sousedství a mezinárodní spolupráce. Ano, to je velice významné. Cíle milénia znamenají, že musíme jít ještě dále mm, ve směru, na který jsme nastoupili. A zde eh, bych chtěl zdůraznit eh, Středomoří. Máme zde Unii pro Středomoří a eh, zde mm, třeba v Gaze máme projekt odsalování vody a tam to jsou oblasti, které mají velký problém s vodou. Je třeba to tady podporovat a je třeba i podporovat země kolem Středomoří, aby jednali společně voda je potenciálním nositelem míru. Na to nesmíme zapomínat. Děkuji kolegovi Frankovi a nyní má slovo Dziękuję. Tredek. Bardzo dobrze stało się, że... E, Mnohokrát děkuji. Je to dobré, velice dobré, že řešíme tak důležitou otázku. Bez vody není života. Dámy a pánové, voda je veřejný statek a jakožto takový by měla být dostupná všem bez ohledu na příjem. A tato voda by měla být kvalitní. To si samozřejmě vyžaduje investice, především veřejné investice. To znamená, že potřebujeme udržitelné řízení vodních zdrojů. Za druhé, a privatizace e, dodávek e, vody aby neměla vést k existenci e, vodních monopolů, protože voda by měla být i nadále veřejným statkem. Za třetí, v posledních letech často docházelo k povodním v členských státech. A to si vyžaduje, abychom zanalizovali příčiny povodní. Měli bychom také soustředit svoji pozornost na sousední země Evropské unie. Je to proto, že vodní, že povodí většinou neodpovídají hranicím. A já zde mám na mysli především polsko-ukrajinskou hranici. V některých částech Evropy dochází k dezertifikaci, například ve Španělsku. O tom často slýcháme. V Polsku v některých částech vznikají, vzniká krajina podobná stepy. A e, něco takového si vyžaduje odpovídající zavlažování a naléhavý zásah e, také ze strany Evropské unie. Financování z Fondu soudržnosti by mělo být využíváno proto, abychom financovali infrastrukturu vodní infrastrukturu. Já nemám nic proti investicím do silnic, ale v poslední době se často zapomínalo kvůli silnicím na investice do vodní infrastruktury. Děkuji. A nyní má slovo kolega Ody. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl přivítat práci našeho navrhovatele a chtěl bych říct si panu Frankovi, který hovořil jménem naší politické frakce, že opravdu velice souhlasím s tím, co tady před chvilkou říkal. Osobně bych tady chtěl ještě prezentovat pár úvah. Vzhledem k vývoji na naší planetě a k té demografické explozi je třeba, aby eh, Unie měla nějakou vodohospodářskou politiku. Jsme s kontinentem, který eh, má hodně slunce a také hodně vody. Eh, obklopuje nás mnoho moří, několik oceánů a je nemyslitelné, že bychom eh, tato bohatství nevyužívali. Měli bychom se díky nim stát takovým hnacím motorem pro řešení problému vody ve světě. 800 tisíc lidí na světě nemá přístup k vodě, přitom často eh, stačí učinit eh, určité vrty a Eh, měli bychom tedy lidem pomáhat, aby měli přístup k vodě. Pokud jde o náš eh, kontinent, myslím, že je na čase revidovat směrnici o vodě. Tato směrnice nás velmi penalizovala při eh, využívání našich venkovských oblastí. Já pocházím ze středu centrálního masivu a často tam nemůžeme tu půdu dostatečně využít, protože máme určitá omezení týkající se vodohospodářství, omezení ekologická, která vlastně brání využití toho území. Máme problémy s mořskými rybami a měli bychom mít také politiku pro rybníky, tak abychom mohli využívat sladkovodní ryby. Ale dnes rybníkáři jsou velice eh, od toho odrazováni evropskou směrnicí. Členské státy, včetně Francie, způsobily, že ta směrnice je opravdu neuvěřitelně složitá. Další věc, která souvisí s těmi připomínkami o infrastruktuře. Město Barcelona bude mít problém s přístupem k, vodo, k vodě a je tady vlastně projekt vlastně odběru e, vody z řeky Róny, e, což je velký tok, protože e, vlastně mnoho jaksi hor spadá k tomuto povodí a e, tento projekt je zablokován neuvěřitelnými e, žalobami týkajícími se e, ochrany životního prostředí kvůli tomu, že je třeba chránit nějakého modrého skaraba nebo zeleného pavouka. Takže je třeba, abychom měli opravdu eh, plán vodohospodářské infrastruktury v Evropě a možná bychom měli i požádat komisi, aby se zamyslela nad vytvořením Evropské vodohospodářské společnosti, která by vlastnila všechny infrastruktury a která by všem občanům, ať už žijí v Evropě kdekoliv, zajistila přístup ke kvalitní eh, vodě, a může to být vlastně voda interní nebo voda z ocelovacích závodů. Zároveň by to bylo doplněno výzkumnými programy, tak aby Evropská unie byla nejlepší na světě u všech těchto vodohospodářských politik. Tato zpráva nám eh, k tomu otvírá velkou příležitost a parlament by tady měl eh, vyjádřit politickou vůli v tom smyslu, že Evropská unie by měla jít celému světu příkladem, pokud jde o vodohospodářství. Děkuji pane Ody, pan Kelly. Eh, eh, Mnohokrát děkuji, je to velice zajímavá diskuse. Voda stejně jako vzduch je zdroj, bez kterého nemůžeme žít a bereme to často jako samozřejmost. Myslím si, že je ale na čase, abychom se na tento zdroj soustředili. V mé zemi, kde hodně prší, Lidé si myslí, že voda by měla být zdarma a často nechtějí platit za vodu nebo za měření vodu. Nejsou z toho příliš nadšení, ale myslím si, že je to nutné. Je třeba, aby voda nebyla často tak, eh, čistá voda nebyla využívána třeba na mytí aut nebo na zalévání zahrad. Pan Čečester zmínil eh, hydroelektrickou energii. Když hovoříme o obnovitelných zdrojích, často se na tento zdroj energie zapomíná. A mikro hydroelektrárny jsou v každém případě něco, co bychom také mohli podporovat. Recyklace vody je eh, také něco, co si zaslouží eh, naš, naši pozornost. Důležité je také zamyslet, nad, zamyslet se nad cestovním ruchem a vodou. V cestovním ruchu se využívá hodně vody a často se jí plítvá. Myslím si, že je potřeba, abychom měli informační kampaně, aby občané věděli o tom, jakým způsobem využívat vodu a aby se poukázalo na to, že je voda vzácným zdrojem. Myslím si, že toho můžeme udělat hodně, ale měli bychom stanovit určitý cíl. A to snažit se omezit eh, množství vody, která se ztrácí v potrubích. Někdo zmínil 70%, v mé zemi se to odhaduje na 50%. To je naprosté plítvání a to je věc, kterou bychom měli řešit co nejdříve. Děkujeme kolegovi Kellymu a nyní má slovo kolega Rubik. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že legislativa v oblasti vodohospodářství v Evropě nám poskytuje mnoho příležitostí, pokud je obnovitelné zdroje. Myslím si, že pro agenturu životního prostředí a pro další aktéry je důležité, aby se zamysleli nad strategiemi win-win, tedy, tedy kde všichni vyhradí. Jak můžeme eh, skloubit ekologické otázky s ekonomickými otázkami. Například u rámcové směrnice o vodě bychom se mohli zamyslet eh, nad tím, jaké technologické eh, možnosti existují pro to, abychom sladili optimální využívání vody a obnovitelné zdroje na straně jedné a na straně druhé optimální nastavení ekologických podmínek. Myslím si, že v této oblasti Evropská unie ještě neudělala dostatek. Je potřeba provést hodnocení dopadu, zamyslet se nad tím, jaké možnosti můžeme mít, můžeme poskytnout eh, těm, kteří vytvářejí energii z obnovitelných zdrojů, jaké pobídky jim můžeme dát, jak jim můžeme usnadnit život. Myslím si, že dobrá iniciativa by byla podívat se na to, jak můžeme využívat energii například ze řek, jaká existují eh, technologická řešení u vodních elektráren, nejenom eh, tradiční řešení, ale také nějaká nová technologická řešení. A další eh, bod potřebujeme osmózové, takzvané osmózové elektrárny. Tam, kde se řeky vlévají do moře, tam dochází ke chemickému procesu kterého je možné využívat. Je třeba zamyslet se nad tím, jak je možné využívat tohoto směšování sladké a slané vody pro t- vý pro produkci energie. Celá řada velkých měst je u ústí řek do moře a myslím si, že využívání takovéto energie by bylo důležitým krokem ku předu v podpoře obnovitelných zdrojů. Já bych byl rád, aby komise a, a Agentura pro životní prostředí vytvořilo, vytvořili určito, určitý seznam a B, C, jaké by měly být naše eh, priority. A to nejdůležitější a T, C, to, co by se mělo udělat, pokud to bude skutečně nutné. děkuji. Eh, tímto jsme eh, skončili s řečníky. Nyní předávám slovo zástupci komise. No. Eh. Z komise zde nikdo není, takže zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegům za jejich příspěvky. Já jsem si psal poznámky. Doufám, že můj kolega pan Šimanský je, bude schopen dekódovat. Kolegové se určitě hodně zamýšleli nad touto otázkou a také nad tím, jak můžeme zlepšit řízení vodních strojů. Všichni se shodneme na tom, že je to velice hodnotný zdroj, který je zásadní pro náš život a náš životní styl. Chtěl bych poděkovat panu Frankovi za celou řadu návrhů, eh, které zdůrazňují důležitost vody. Nemůžu projít všechny, myslím si, že je to eh, skutečně dlouhý seznam různých myšlenek. Nicméně chtěl bych reagovat na tu otázku ztrát při přepravě vody. A pan Kelly to také zmínil. Samozřejmě sofistikovanější sítě než sítě, které máme v členských státech, by byly dobré. Není přijatelné mít tak vysoké ztráty. Nicméně mám zkušenost ze svého členského státu, tam jsou trubky často 100-150 let staré a není až tak překvapivé, že tedy eh, stárnou, že nejsou odpovídající a tak je potřeba investovat do infrastruktury. Ale vzhledem k tomu, že tyto trubky jsou pod zemí, lidé je nevidí, je pochopitelné, eh, že lidé si eh, tyto ztráty až tolik neuvědomují. Nicméně je to eh, velice technologicky nenáročný způsob, jak eh, šetřit vodou, opravit potrubí. A pan Gerek eh, nebyl spokojený s vlivem soukromého sektoru versus tedy vlivem veřejného sektoru. Ale abych poukázal na zkušenost z Velké Británie, my jsme zjistili, že tím, že oddělíme dodávky vody od eh, dodávek dalších eh, služeb a tím, že jsme eh, za přísných podmínek privatizovali dodávky vody, máme zde určité výhody vyplývající ze soukromého vlastnictví. Zároveň se nám ale podařilo nad dodávkami si podržet kontrolu. To je zásadní eh, při ztrátách, eh, při stanovování cen a také při požadování investic do infrastruktury. Takže systém eh, kombinace soukromého a veřejného sektoru může fungovat. Já bych to nevylučoval. Souhlasím s panem Odym, pokud jde o přístup k vodě pro lidi. A pokud lidé nemají přístup k vodě, je to samozřejmě selhání naší společnosti i a průmyslu a je to něco, co bychom měli řešit. O tom není pochyb. Každý vodu potřebuje. A chápu, že je zde argument pro přístup na úrovni EU. Nicméně je zde problém, že máme systém z hlediska povodí a myslím, že ani nikdo nemá Eh, čistě národní síť dodávek vody. Musíme akceptovat to, že pro eh, vytváření celoevropské sítě dodávek vody by bylo potřeba mnoho investic na propojování a na uh, opravu potrubí. Myslím si, že je dobrý cíl snažit se zbavit se eh, nevyrovnaností. Eh, znám to ze své země. V některých částech máme příliš mnoho vody, v jiných částech eh, máme sucha. Je těžké někdy to pochopit, ale je tomu tak. Chtěl bych tady poděkovat kolegům, ale ještě k tomu, co řekl pan Rubik. A hovořil o tom, že je potřeba podívat se na technologie, pro zprávu vodních eh, zdrojů. A pan Šimanský na to také poukazuje. Poukazuje na to, že je potřeba eh, nezapomínat na vodu při výzkumu. Eh, často tomu tak je, ale myslím si, že v této oblasti je možno přijít celou řadu inovativních návrhů, na, pokud jde o dodávky vody, pokud jde o čištění vody a tak dále. Mám zde na papíře celou řadu podnětů, které určitě předám kolegovi Šimanskému a určitě se bude těšit na pozměňovací návrhy, které kolegové předloží. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi Čičestrovi a datum pro pozměňovací návrhy je 12. duben v poledne, je to čtvrtek. A přejdeme k dalšímu bodu programu Eh, což je Ines Kristýna Zuber, která bude hovořit o evropských programech pro sociální změny a sociální inovaci. Tak prosím. Um, obrigada, senhor presidente. Um, uh, este, enfim, este regulamento. Děkuji, paní předsedkyně. Toto nařízení se týká programu EU pro sociální změny a inovace. Smyslem je tedy vytvořit eh, program který podpoří sociální inovace se soustředěním na oblast zaměstnanosti, a to na základě tří e, nástrojů Progress, EURES a Evropský nástroj pro mikrofinancování, který vznikl v roce 2010. Je to sice trochu složité a my se na to téma díváme z pohledu ITRE. Ale je to věc, která souvisí především s podporou zaměstnanosti. To naše stanovisko se soustředí na tři hlavní prvky přístup k úvěrům pro mikropodniky. To je první věc. Myslíme si, že úvěry poskytované mikropodnikům, zvláště ve složitém období, v období, které je poznamenáno vysokou nezaměstnaností, tak tyto úvěry by měly mikropodnikům umožnit jejich udržitelnost a zároveň Tyto úvěry musí eh, zajistit vyřešení modernizace eh, podniků. Modernizace těchto mikropodniků je nezbytná. Mají-li si zachovat nezávislost na těch větších firmách a mají-li mít dostatek likvidity. Technologické inovace jsou velice důležité pro konkurenceschopnost těchto mikropodniků. Také u těch, to platí pro malé a střední podniky. Druhý důležitý bod je tvorba pracovních míst, která musí být ruku v ruce s rozvojem nových kvalifikací, to znamená politiky zaměstnanosti a sociální politiky musí být propojeny s hospodářskou politikou tak, aby bylo možné efektivně využívat zdroje a roz, ehm, rozvíjet činnosti s nízkou spotřebou uhlíku. To je další návrh, který tedy činíme ve svém stanovisku. A potom vzhledem k nezaměstnanosti se domníváme, že je třeba, aby zdroje, které komise navrhuje, mělo by se tam u nich přejít 50% financování, které by bylo vyhrazeno na po- progres, 30% by mělo jít na mikrofinancování. E, takový je tedy náš návrh pro malé a střední podniky. Děkuji kolega Děkuji, kolega äh, danke, Frau Kollegin. Ich glaube, äh, dass die soziale Dimension der Europäischen Union und die Innovation in diesem Bereich äh, gerade. Děkuji, kolegové. Myslím, že sociální změny a inovace budou mít pro budoucnost velkou eh, důležitost. Nezaměstnaností nejvíce trpí mladí lidé. A proto musíme na tuto otázku soustředit více úsilí. Tak, abychom mladým lidem a ženám pomohli se spuštěním vlastního podnikání, a aby podnikatelé byli dostatečně proškoleni a byli schopni zajistit i dobré mzdy pro své zaměstnance pro své kvalifikované zaměstnance. Ale potřebujeme také mladé a ženy podnikatele. V souvislosti s touto zprávou si musíme klást otázku, zda sociální práva by e, skutečně pomáhají pracovníkům a pracovnicím mladí lidé často si zakládají podniky, protože mají nové nápady. Když ale nějaká mladá žena na sebe vezme to riziko, že si založí vlastní podnik, což je samozřejmě riziko osobní, ale i finanční, protože jako podnikatel nesete velkou odpovědnost, tak to potom má dopad na odměňování. Tato podnikatelka by měla získat přiměřenou odměnu eh, za svou práci, vzhledem k tomu, že na sebe bere velké finanční riziko, hodně pracuje, tak by měla eh, vlastně mít eh, dobrý plat a dobrou výnosnost své investice. To je nezbytné. A teď, co když tato podnikatelka zkrachuje? Ocitne se v platební neschopnosti. Jaké záruky eh, mladým lidem pro takovou situaci poskytneme? Jaké jim dáváme záruky do budoucna? Je třeba, aby sociální zabezpečení bylo zaručeno i pro ty, kteří na sebe vezmou riziko podnikání. Komise by nám měla předložit iniciativu o sociálním rozměru podnikatelství, o sociálních zárukách pro podnikatele. To znamená, pokud se něco nepovede, jak se společnost k těmto lidem zachová. Tady je třeba eh, opravdu jednat a jsem velice rád, že toto téma bylo zařazeno na pořád jednání. Děkuji. No. Děkuji kolegovi Rubikovi, již nemáme další řečníky, zájemce, takže komise. Merci beaucoup, madame la présidente. Uh, bon... Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem poslancům, poslankyním a uh, dovolte, abych zareagoval na některé body o kterých hovořila paní zpravodajka, a to přístup k úvěrům pro mikropodniky, potom otázka tvorby pracovních míst a do jaké míry tento nástroj k tomu může přispět a nakonec závěrem otázka nezaměstnanosti, jak tento nástroj může přispět eh, k boji proti nezaměstnanosti. Pokud jde o první bod, <clears throat> přístup k úvěrům mm, pro malé podniky skutečně to je jedna z činností, kterou tento nástroj nabízí, a to především jde o mikrofinancování a sociální podnikání. To je, je hlavní cíl tohoto nástroje a především sociální inkluze, přístup k práci, k zaměstnanosti, tedy pro ty eh, sociálně slabé, marginalizované. Tento nástroj nemá nějakou speciální mm, prioritu pokud jde o zakládání malých středních podniků. A teď pokud jde o tvorbu tedy malých středních podniků, jejich zakládání, tak na to existují jiné nástroje ve společenství. A tento nástroj hm, tedy hm, hm, nemá k tomuto sloužit, není to jeho hlavní cíl. Proto některé pozměňovací návrhy, které jsme viděli, které, eh, jak to vypadá, se snaží změnit eh, záběr tohoto <clears throat> nástroje, aby to šlo směrem k malým středním podnikům, tak si myslíme, že to není vhodné, protože bychom zde měli duplikaci s jinými nástroji, které máme. A to především máme zde návrh eh, nástroje, který je určen přesně pro zakládání malých středních podniků a to v rámci budoucích finančních výhledů. Tvorba pracovních míst, a to především eh, v těch eh, sektorech, kde je velký potenciál. Ano, tento nástroj umožní prostřednictvím analýz, eh, studií, výběrových řízení, pomůže tedy vytipovat některé oblasti, které mají <clears throat> potenciál růstu. Ať jde o ekologická pracovní místa, bílá pracovní posty. A my máme tu část, která se jmenuje progres a která k tomu bude sloužit. <clears throat> Takže to je mm, zcela v souladu s obavou paní zpravodajky, to znamená, <clears throat> abychom eh, vytipovali ty sektory s velkým potenciálem a rozvíjeli je. <clears throat> Ještě musím v této otázce zdůraznit, že tento nástroj je tedy nástroj, který se bude eh, řídit přímo, a i když ty částky tam jsou dost malé, třeba ve srovnání s jinými nástroji, jako je sociální fond nebo regionální fond, které <clears throat> mají větší kapacitu, větší možnosti, <clears throat> co se týče eh, podpory podobných odvětví činnosti. Takže je třeba udělat zde velký rozdíl právě mezi tímto malým nástrojem, který má eh, především eh, vést k určitým tedy studiím, analýzám a potom máme další tedy nástroje, které jsou daleko významnější, objemnější, takže nesmíme směšovat tyto nástroje. Tento nástroj je skutečně malý, omezený a potom máme daleko větší nástroj jako Evropský sociální fond nebo Evropský fond pro regionální rozvoj, tak ty mohou udělat daleko více pro určité konkrétní odvětví. A nakonec teď <clears throat> závěrem k otázce nezaměstnanosti a <clears throat> zdrojů, které jsou k dispozici, ten návrh zrevidovat eh, ta, ta, ty procentuální hodnoty mezi různými osami programu. Jak řekla zpravodajka, tento program má tři osy, které jsou sice samostatné, ale v kombinaci. První, to, jsou, to je již stávající nástroj názvem Progres, eh, druhý je EURES, eh, tedy eh, to je pro sociální podnikání a mikrouvěrování. Já chápu zpravodajku, že navrhuje pozměňovací návrh s cílem změnit tu obálku pro dvě osy, to znamená snížit progres a zvýšit mikrofinance, mikrouvěrování, bych vysvětlil návrh komise. My, nám šlo o určitou kontinuitu proto jsme navrhli určité adaptace, změny, novinky. A právě proto to <clears throat> rozdělení mezi těmi jednotlivými částkami takto reflektuje stávající situaci. A návrh zpravodajky, to znamená snížit eh, objem v jedné té ose ku prospěchu dalších, tak to by vedlo k tomu, že bychom museli eliminovat některé mm, aktivity, které již běží v rámci programu Progress což podle nás by nebylo dobré, poněvadž, jak jsme viděli, a to i eh, eh, vyplynulo se průběžného hodnocení nástroje Progress, což je nástroj efektivní, účinný, užitečný a toto hodnocení, průběžné hodnocení dostal i Evropský parlament a to výbor pro zaměstnanost konkrétně. A zde bych rád apeloval na zpravodajku a ostatní, aby se podívali do této hodnotící zprávy, která detailně hm, vysvětluje výhody, Eh, nástroje progres a ospravedlňuje i náš přístup na <clears throat> to zachovat i rozpočet pro tento mm, nástroj progres. <clears throat> to je vše. Asi a paní zpravodajka říkala, že tento nástroj je mm, složitý, <clears throat> poněvadž v podstatě kombinuje tři stávající nástroje. Pro nás je to naopak. My si spíš myslíme, že šlo o zjednodušení. Tyto tři stávající nástroje ty sledují podobné cíle, tyto tři nástroje e, e, e, také jsou přímo řízeny a proto si myslíme, že bylo efektivní je sloučit. A ti, kteří je znají, tak asi si povšimli, že kromě společného cíle často i tyto nástroje mají podobné režimy, podobná ustanovení, proto jsme chtěli toto zjednodušit a naopak si myslíme, že to nezvyšuje složitost, zjednodušuje to celý věc, celou věc. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega Ody chce nějakou úvahu přednést. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že si teď ještě beru slovo. Víte, že to nedělám často. Nicméně eh, to, že komise bude zjednodušovat, to je opravdu dobrá zpráva dnešního dne. Já bych chtěl eh, jenom říct si následující. Myslím, že název nařízení Program EU pro sociální změny a inovace vzhledem k obsahu jakožto občan a zástupce v parlamentu mám pocit, že tady je problém. Hovoří se o dvou miliardách eur, o třech nástrojích, progres, eures, nikdo neví, co to vlastně je. Já bych chtěl upozornit, že bychom měli zabránit zmnožování všech těchto sloganů, protože pak se v tom jednou úplně ztratíme a mám pocit, že není vůbec jasné, co EU dělá. A je tady jedna definice, která mě znepokojuje a velmi mě znepokojuje. V článku 2 Evropská komise navrhuje definici sociálního podniku. Já myslím, že bychom o tom měli diskutovat. Sociální podnik je podnik, cituji, jehož hlavním cílem je eh, sociálně působit spíše než vytvářet zisk ve prospěch vlastníků či partnerů. Tak tady E, skutečně otvíráme určitou diskusi. Všechny politické frakce se shodly na tom, že je třeba pracovat na sociálně tržní ekonomice. A teď tady se tedy vysvětluje rozdíl mezi podnikem, který by byl v uvozovkách sociální a podnikem e, s cílem zisku. Já tedy nepřijímám takovéto definice pak kousek dál se říká, že tyto sociální podniky musí být zodpovědně a transparentně řízeny, což tedy asi má znamenat, že ostatní, ty běžné podniky, jsou nezodpovědné a netransparentní. Já myslím, že je třeba dávat velký pozor na takovéto škatulkování eh, mezi sociální podniky, tak jak jsou tady definovány. Já myslím, že to je velice nešikovné eh, vůbec zavádět takový koncept. Eh, v mém členském státu hovoříme o sociální ekonomice, nikoli o sociálních podnicích a v té sociální ekonomice tam vlastně zařazujeme nadace, družstva a nezisková združení. Třeba velká francouzská banka Credit Agricole je družstvo, které eh, pomáhá svým zákazníkům družstva uh, eh, združují někdy zaměstnance, někdy klienty. Tomu rozumím. To je potom ta sociální ekonomika. Ale sociální podnik, tak jak ho tady definujete, to opravdu vyvolá mezi námi velkou diskusi a myslím, že bychom to měli ještě více prodiskutovat. Děkuji. Grazie, questa considerazione. Děkuji za tuto úvahu a kolega Zuberová. Obrigada. Uh, só para esclarecer uma questão é nós. Uh... Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla vyjasnit jenom jednu věc. My rovněž podporujeme pozitivní hodnocení programu Progress. To o co nám jde v návrhu, je říci, že v kontextu nezaměstnanosti bude možná nutná určitá redistribuce, pokud jde o zdroje. Nicméně já jsem si poznamenala všechno, co zde zaznělo a určitě se to odrazí v dalším jednání o tomto stanovisku. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, Laurent, děkuji. Děkuji. I tady vás chci informovat, že termín pro pozměňovací návrhy je čtvrtek 12. dubna ve 12 hodin. A nyní má slovo Kolega Kováč, vztahy mezi EU a Ruskem, prosím. Köszönöm a szót, elnök asszony. A rövid indoklás. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl říci, že zde jde o to, že investoři, kteří eh, založí závody na výrobu automobilů v Ruské federaci, budou mít snížené clo na dovoz eh, částí a součástí motorových vozidel. A budou muset dodržovat samozřejmě určitá pravidla. Aby bylo sníženo eh, riziko přemysťování podniků do zemí mimo EU, vyjednala Evropská komise s Ruskou federací dohodu a to je předmět tohoto návrhu. Tento návrh se snaží zajistit, aby náhradní díly a součástky motorových vozidel, aby nedošlo ke snížení vývozu z Evropské unie do Ruské federace. Dohoda zajišťuje, že v případě eh, poklesu vývozu z EU do Ruské federace, Ruská federace eh, bude muset eh, povolit dovoz částí a součástí pocházejících z EU za snížená dovozní cla. A to v množství, jež se rovná poklesu vývozu EU. A to se stane, pokud během prvního roku poklesne vývoz o více než 3 pod eh, jednu nebo obě prahové hodnoty. A k dispozici budou statistiky za předchozí rok a budou se hodnotit vždy 1. března daného roku. V souladu s článkem 10 eh, Ruská federace eh, bude poskytovat obchodní statistiky Evropské unii. Tato dohoda vstoupí v platnost 30 dní ode dne, kdy se strany vymění písemná oznámení, kterými potvrdí, že splnili příslušné eh, vnitřní postupy nebo v jiný den, na němž se strany dohodnou. Nevšak dříve než v den přistoupení Ruské federace k VTO. Platnost dohody vyprší 1. července 2018, nebo dokud Rusko neodstraní všechny prvky svého režimu pro automobilový průmysl, jež jsou neslučitelné s VTO. Myslím, že můžeme tuto dohodu podpořit, vzhledem k tomu, že se tímto chrání investoři Evropské unie a zároveň se zde zajišťuje pokračující eh, práce evropských investorů v oblasti motorových vozidel. Eh, takže myslím, že tento návrh můžeme podpořit a já se těším na vaše připomínky. Děkuji, kolega Děrek. Děkuji bardzo, paní předsedající. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie je velice silným vývozcem automobilů a vyváží také do značné míry náhradní díly. Vývoz představuje asi 9 miliard eur. To je konkrétně vývoz do Ruska. Existují eh, nízká cla a daňové úlevy. Nicméně je zde nebezpečí eh, přemístění podniků do zemí mimo EU. Eh, z tohoto důvodu se zavádí vyrovnávací mechanismus, kdy Rusko bude moci vyvážet do EU eh, součástky se sníženými cly podle tabulky 1 a tabulky 2. Zároveň eh, zde ale bude 3 pro 3% hranice. Dohoda také stanovuje, co se stane v případě poklesu o více než 25 Rusko eh, vstupuje do Světové obchodní organizace, nicméně společnosti v Rusku mají dotace, mají státní dotace. A e, to samozřejmě zvyšuje jejich konkurenceschopnost. A kdo ví, jestli nám tato dohoda pomůže? Myslím si, že je to e, dobrá dohoda pro Evropskou unii, ale potřebujeme, aby ji Rusko podepsalo. Otázka je, zda se tato dohoda týká pouze eh, Ruské federace, nebo zda se to týká eh, také celní unie eh, Rusko, Bělorusko, Kazachstán. Příloha 5 odkazuje na země, ale nebylo by lepší odkázat spíše na území EU než jednotlivé země? Myslím si, že by stálo za to tento bod vyjasnit. A další bod, který bych chtěl zmínit, je následující. Eh, jaká, jaký je základ, jaké je východisko pro limity v tabulce 3? Eh, v technické mezinárodní dohodě tohoto typu je škoda, že Evropská unie nepožaduje žádné standardy, tak jak tomu obvykle je. A standardy, které by byly požadované u eh, evropských eh, společností a které ruské společnosti mohou obcházet. Děkuji. Eh, nikdo jiný nechce slovo. Komise je zde zastoupena. Ne, nikdo tu není, takže pokud Kováč chce uzavřít, ne. Ano. Ano, děkuji. Já bych chtěl reagovat na to, co řekl kolega. Pokud vím, tato dohoda se týká pouze Ruské federace, nikoli celní unie, takže nikoli Kazachstánu a Běloruska a Ruské unie. A a možná aby Eh, zde mohlo v budoucnosti dojít k určitému rozšíření, to je pravda. Děkuji za eh, váš eh, příspěvek, já to v každém případě zohledním a bylo to velice hodnotné. Děkuji kolego Kováči, i v tomto případě termín je 26. březen v poledne. A ještě než se rozloučíme, pár informací. v, eh, v, v eh, koordinátoři se eh, sešli a rozhodli o delegaci na Kypr. Hovořili jsme o strukturovaném dialogu s komisí, hovořili jsme o digitální agentě, to je 21. 20. června Potom jsme hovořili o studiích, které zadáme, potom delegaci, o delegaci na COSAC, hovořili jsme o účasti na konferenci o změnách klimatu eh, v prosinci 2012 a také i jsme přidělili zprávu z vlastní iniciativy o cestovní mapě pro energii do roku 2050 a dostalo to FFD, skupina FD. Příští schůze kdy se sejdeme my, jako tedy výbor, to bude 23. dubna <clears throat> v 15 hodin, 15 až 18.30 a potom 24. dopoledne i odpoledne. Ale ještě nás čeká schůze našeho výboru spolu s výborem pro dopravu <clears throat> podle článku 51 a to v úterý 27. března od 15 do 16.30 zde v Bruselu a budeme hovořit e, o propojení, o té facilitě nástroji pro interkonektivitu, pro tedy propojení sítí v Evropě. Děkuji, děkuji za mm, mm, mm, intenzivní e, práci a uvidíme se příště.